Well, thank you very much. It's my pleasure to... Děku, děkuji. Já jsem velice rád, že mohu přivítat eh, pana Ivo, eh, Ivo Rozie, švýcarského ministra zahraničního obchodu, který se bude eh, zabývat tématem, které přesahuje bilaterální vztahy. O tom už se mluvilo včera. a dotkne se některých oblastí společného zájmu Švýcarska a Evropské unie a jak v těchto oblastech společného zájmu můžeme spolupracovat. A teď tedy dám Kovi. Merci, monsieur le président. Mesdames Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové chci vám poděkovat za tu výsadu, kterou jste mi udělili, že vám mohu zde sdělit, jaké jsou hlavní eh, jaké jsou hlavní tendence naší zahraniční politiky, naše orientace. Máme prostě hodnoty, eh, které sdílíme do značné míry s Unií s Evropskou unii. Jsou to eh, hodnoty, které jsou čtyři v naší ústavě zapsané. Solidarita eh, s chudými, respekt eh, práva a demokracie, mírové spolužití a respekt za přírodních, k přírodním surovinám. Jak víte, Švýcarsko je zemí, které E, nemá vlastní přírodní zdroje. Máme tedy v tomto e, směru potřebu sdílet s ostatními, e, zajišťovat je prostřednictvím výměny, tak aby na obou stranách byly pokud možno méně ti, kteří ztrácejí, spíš aby všichni získávali. V tomto směru švýcarský parlament rozhodl, 0,5 eh, HDP věnovat na veřejný rozvoj, eh, na rozvoj jako takový z veřejných zdrojů. Dobře si uvědomujeme, že e, musíme podporovat chudší svět i v následujících letech a e, rozvojovou spolupráci chceme samozřejmě těsně spojit e, i s další formou pomoci vytvářením institucionálních struktur. Takto existuje například Mali, kterému pomáháme rozvojovou pomocí v minulých měsících a Teď eh, podporujeme návš- eh, konkrétně na severu země, kde, jak víte, eh, je vlastně zdroj těch obvyklých problémů. Tam my teď podporujeme vznik institucionálních struktur. Zůstali jsme na místě, zůstali jsme v, mm, Mali a fungujeme jako prostředníci, jako mediátoři, což také vlastně se projevilo z zavřením dohod z Ukadugu. A pak e, se Švýcarsko e, také hodně soustředuje na úrovni OSN, na další e, zdroje a diskuzi kolem těchto otázek, konkrétně voda je v hledáčku našeho zájmu. A Švýcarsko co se týče vodního hospodářství v těch hraničních oblastech se zabývá nejenom zprávou e, těch zdrojů, ale také zahájením e, například v údolí Fregane Fregany a ještě e, v jednom projektu, Eh, konkrétně eh, údolí, eh, které se nachází mezi Sýrií a Libanonem. Tam fungujeme jako mediátoři, snažíme se získávat různé zúčastněné strany k jednomu stolu a snažíme se Eh, podařilo se nám například 80 eh, snížit u eh, producentů kávy spotřebu vody, to zase je příklad z Větnamu. Globalizace samozřejmě znamená také prosazování práva. Švýcarsko se angažuje na úrovni mezinárodního práva prostřednictvím důsledného dbání na aplikaci příslušných ženevských úmluv pak je tady další věc, eh, nutnost vytvořit lepší eh, předpoklady pro uplatňování humanitárního mezinárodního eh, práva. Samozřejmě ty základní kameny stavební jsou v pořádku, ale uplatňování je zase jinou otázkou a dodržování humanitárního mezinárodního práva znamená vytvořit takzvaný compliance system a příklad je například dokument z Montreux, který nepochybně znáte. E, ten se týká vojenských zařízení a soukromé bezpečnosti, respektování mezinárodních e, právních norem tam, kde jsou tato zařízení aktivní v různých konfliktních zónách. A pak jsou tady ještě otázky kolem lidských práv, zrušení trestu smrti v první e, fázi, je obhajoby lidských práv v těch zemích, kde jsme aktivních, kde je s dodržováním problém a důsledně také podporujeme aktivity eh, Rady pro lidská práva. Mírové spolužití, e, tady se jedná o mechanismus pro řešení konfliktu, který odpovídá naší historii. Za 700 let historie jsme neměli žádnou e, e, jinou historii než v historii do značné míry občanských válek, kterými jsme museli projít, abychom se dostali tam, kde jsme teď. Proto se také v tomto angažujeme v mezinárodních projektech projektech. V posledních letech to bylo nějakých 30 mediačních eh, jednání mezi eh, Turec, od Turecka až po Gruzii. Rovněž eh, aktivně přistupujeme k řešení eh, minulosti eh, v těch obdobích postkonfliktních je třeba se zabývat otázkami spravedlnosti a také odškodnění obětí a prevence opakování těchto konfliktů a to důsledním řešením otázek z minulosti. Máme také několik stovek expertů, kteří se angažují v prosazování míru, kteří se e, aktivně účastňují nejrůznějších mírových operací, e, zase od Mali až po Libii. Dva, tři příklady, e, předseda mě k tomu vyzval. Arabského jara jsme Švýce, jako Švýcarsko okamžitě poskytli podporu pro to přechodné období a pod podporujeme institucionální reformy v těch e, případech nových vlád, které vzešly z arabského jara a také jde o podporu e, těch bezpečnostních systémů a pomoci v e, bezpečnosti občanů napříč stranami, napříč rodinami. Podpora soudních instancí, podpora konkrétní příklad uvedu tuniskému rádiu, které také eh, musí eh, tedy být radiem celého obyvatelstva a ne pouze královské dynastie. Eh, pak je tady otázka majetku. Zhruba miliarda byla blokována z těchto prostředků a to není postačující blokovat majetek těch nejbohatších z těchto zemí. Většina e, těch problémů e, tkví v tom, že je třeba e, ta řízení realizovat a převést ty prostředky na ty cíle, které jsou v zájmu obyvatel a Švýcarsko se tedy snaží e, důsledně e, toto e, dozorovat, pomáhat tak, aby se tyto vlastně nezákonné prostředky dostaly k veřejnému využití v těch příslušných státech. Naše politika v Sýrii, abych uvedl další příklad, spočívá na třech pilířích respektování humanitárního práva. Nějakých 62 milionů eur jsme poskytli formou humanitárního humanitární pomoci eh, Sýrii, eh, od eh, stavení chemických zařízení je další forma pomoci a rovněž se věnujeme E, společně s dalšími e, organizacemi a zeměmi, s řadou nevládních organizací e, o světě a výuce v oblasti humanitárního mezinárodního práva a otázce řešení pozice syrských žen. Druhý pilíř je diplomatická podpora snahám, které vedou, se snaží jít cestou mírového řešení, nejenom ta konference, která se odehrála ale my jsme se angažovali hodně i pro e, v těch předchozích fázích e, přípravě těch jednání. Vyloženě osvětou jsme přispívali k formování těch příslušných vyjednavačů z syrské staň, e, aby se mohli tedy zúčastnit těch jednání a kvalitně a aby vedla tato jednání k tomu nejlepšímu možnému text výsledku. Pak je to další věc, boj proti bez beztrestnosti, eh, eh, uvědomování eh, Mezinárodního soudního dvora, což také podporuje řada dalších států. A teď je tady otázka rady, která se musí vyjádřit k té demarši, jako Švýcarsko navrhli. A pak eh, je tady vlastně organizace OBS, e, která byla tak trochu eh, obětí svého úspěchu, ale teď se znovu eh, objevuje jako významná organizace, když je tady dohod, dohoda o přidružení Ukrajiny a Arménie. Je tady také otázka postoje Ruska a postavení Ruska. Tato organizace má v tomto směru svou roli. Je třeba soustředit se ještě víc víc na otázku lidských práv, rovnosti eh, eh, médií. Je tady ten zákon 16. ledna v Ukrajině, na Ukrajině, kterému se musíme věnovat. No a pak eh, samozřejmě eh, ta perspektiva přistoupení je to bezesporu tím nejlepším možným eh, pozitivním faktorem pro tyto země. Na Jižním Kavkazu tam je to přechodné období mnohem obtížnější a Švýcarsko se bude i zde intenzivně angažovat a zajišťovat takovéto přemostění a snažit se přispět k tomu, aby toto rozdělení bylo brzo ukončeno. A teď bilaterální vztahy s Evropskou unii. Včera vám to kolega Sullivan také řekl. Situace Švýcarska je tak trochu paradoxní. My jsme vlastně čtvrtým partnerem Evropské unie, druhým investorem, jeden jediný údaj, 1,5 milionů frančíz, které máme. Takže je to víc než jiné země. My jsme zvláštní případ, protože prostřednictvím lidských výměn, prostřednictvím eh, obchodních výměn se řadíme na zcela mimořádnou pozici. Všechny ukazatele ukazují, že tady dochází k velmi silné integraci ale proces eh, integrace je velice obtížný, mnohem obtížnější. My se snažíme najít cestu, eh, rozhodli eh, jsme se hlasovat ne pro účast na tom společném hospodářském prostoru. Mezitím se našlo sektor, takové odvětvové řešení, máme prostě intenzivní spolupráci v oblastech, které jsou v společném zájmu. Eh, Švýcarsku se vyčítá, že si tak trochu vybírá eh, ty třešničky na dortu, ale my se nedomníváme, že je to ten případ. Eh, Švýcarsko si toto nevybralo samo. Švýcarsko a Unie se společně rozhodly prostě řešit ty urgentní problémy, které vyplývaly z situace, z určitých dějiných souvislostí a z určitých daných faktů. Je to otázka celní spolupráce, řešení dopravních otázek a tak dále. Všech. Všechny dohady, které byly až do posud podepsány, jsou dohodami v zájmu obou stran a to je ten jediný přijatelný e, způsob e, přístupu e, pro Švýcarsko a Unii. Jsou tady dvě motivy, dva motivy. Myslím, že je to otázka také e, srovnání této situace s tím pomalým vznikáním společné bezpečnostní a zahraniční politiky, protože Švýcaři jsou hodně oddáni myšlence národní jednoty a bojí se e, možná, e, možná zbytečně, že by jakákoliv společná třeba zahraniční politika je oslabila. Víte, že naposled to bylo Eh, roku 1515, eh, kdy špatně dopadly u byt, eh, ve Vidpě u Marignonu a proto se Švýcaři brání institucionálně zakotvit nějakým způsobem angažovanost společných bezpečnostních či zahraničních aktivitách. Prostě na jedné straně je to otázka intenzivnější spolupráce s OSN, na druhé straně ještě určitý čas bude zapotřebí, aby se věci změnily na té unijní úrovni. Švýcarsko se vlastně neopírá o určitý stát, ale o určitý politický mechanismus. Je, jde o to, že výkon veřejné moci eh, je prováděn občanem jako takovým a zdá se být v očích Švýcarů spochybňován případným zapojením Švýcarska do nějakých nadnárodních struktur. Musíme nalézt svou cestu ale zase další paradoxem je, že Švýcarsko je zemí na e, kontinentu, kde se e, Švýcaři mohli nejčastěji vyjádřit k takzvanému AKI communautaire. 17 referent se e, týkaly nejrůznějších otázek od, Schengen, od Schengenu 1-2 až k přistoupení Rumunska, Bulharska a tak dále. A e, tyto, e, tato rozhodnutí teda byla e, velmi, velmi četná a zajímavá. Jak víte, vyjednáváme teď, nebo se připravujeme k vyjednávání. Má, federální vláda má ten mandát který se vztahuje k jednání o e, těch e, sektorových agendách. Rozprava v Švýcarsku už byla zahájena dávno, čekáme, až bude mít mandát i druhá strana a doufáme, že i tady se nám podaří sladit ty různorodé pohledy, tak, jak se to děje na úrovni Unii, unie, aniž bychom spochybnili ten cíl, který máme. A závěrem citát eh, vlastně my pracujeme eh, se stejným cílem na zřeteli jako Unie a v našich eh, dvoustranných vztazích dovolte, abych tady citoval Viktora Volmožneta v Němčině. Die Wohnungen eines ersten Wohlwollens verlassen, so befinden wir uns auf dem Schachbrett des Berechnens. Poté, co jsme e, odešli e, z území dobré vůle nacházíme se na šachovnici výpočtu a kalkulu. Takže společné zájmy, ta dobrá vůle, e, to je něco, co nás musí vést. Děkuji vám za pozornost a nepochybně budu rád, když se zeptáte na cokoliv, jsem připraven vám odpovědět. Yes. Okay. So, Mr. Gallagher, you have the floor. Thank you very much. Eh, pane Gallagheri, máte slovo, prosím. Uh, Děkuji, uh, vážení kolegové. Já bych rád využil této příležitosti a uvítal vás tady v Evropském eh, parlamentu jménem delegace Evropského parlamentu, která odpovídá za Švýcarsko. Já bych zúraznil, že eh, vztahy se zeměmi EFTA a jsou ty nejužší vztahy, které EU má se třetími zeměmi. A Švýcarsko je mimořádně důležitý partner EU, jak jste říkal, eh, pokud jde o obchod a počet překročení hranic eh, s EU do Švýcarska každý den. Švýcarsko je třetí největší hospodářský partner Tady hovořím o obchodu eh, se zbožím a službami po Spojených státech a Kanadě. a dále je integrováno do eh, jednotného trhu EU a dalších politik eh, prostřednictvím více než 120 bilaterálních ujednání. Je samozřejmé, že vztah mezi EU a USA je důležitý nejenom z ekonomického hlediska, ale eh, ještě více vzhledem k, hospod, eh, k zeměpisné hospodářské blízkosti, kulturní blízkosti a intenzivní eh, mezi osobním kontaktům a výměnám mezi našimi občany. Proto je naprosto nezbytné aby naše vztahy eh, byly založené na eh, solidním institucionálním základě, který přinese konkrétní výhody našim občanům i podnikům teď i do budoucna. Eh, parlament vyjádřil své názory k institucionálnímu uspořádání ve vztazích mezi EU a Švýcarskem ve dvou usneseních přijatých v roce 2011 a 2012. Naším hlavním signálem zde bylo, že e, budoucí institucionální rámec by měl e, zaručit větší předvídatelnost jak pro EU, tak samozřejmě pro švýcarské občany a podniky by měl by eh, usnadnit eh, život občanů i podniků, kteří si přejí eh, mít tedy prospěch z toho mezi institucionálního uspořádání nebo uspořádání našich vztahů. Takže kež by se nám podařilo nalézt nějaké řešení těch institucionálních otázek. A rád bych využil této příležitosti a vám, eh, pane ministře eh, zahraničí, eh, chtěl poblahopřát k přijetí švýcarského mandátu. Vím, že u vás probíhá konsolidační proces, kde se švýcarské vládě podařilo získat podporu Mm, členů parlamentů, kantonů i sociálních partnerů. A v tomto kontextu bych rád vyjádřil to, jak oceňujeme vaše osobní angažma v tomto procesu ve Švýcarsku. A my víme, že jak vy, tak David O'Sullivan budete pracovat velmi dobře společně. Náš mandát eh, byl schválen eh, v prosinci a doufám, že EU v nejbližší budoucnosti eh, bude moci zahájit tato vyjednávání. Parlament i nadále povede eh, vyjednávání mezi EU a Švýcarskem o institucionálních otázkách, nebo v nich zůstane zapojen. Takže v tomto kontextu je důležité mít na paměti, že jakákoliv dohoda mezi Evropskou unii a Švýcarskem bude eh, předmětem hlasování v parlamentu. Parlament už eh, eh, se eh, iniciativně postavil k nadcházejícím vyjednáváním. Věříme, že nový institucionální rámec evropsko-švýcarských vztahů by měl jít ruku v ruce s posílením, no, s povznesením meziparlamentní spolupráce mezi Evropským parlamentem a švýcarským federálním schromáždením na vyšší úroveň. A proto bych navrhl, aby tady byl meziparlamentní pilíř, ve kterém by Evropský parlament a švýcarský parlament se mohli účastnit v novém rámci eh, vztahů eh, mezi EU a Švýcarskem. A také doufám, že eh, budou moci přispět pozitivně k jeho vývoji. A ještě než ukončím své poznámky, tak eh, řeknu, že doufám, eh, že bude příležitost, abyste nám mohli říct něco k eh, referendu, které proběhne k 9. února ohledně vyjádření nesouhlasu s masivním přistěhovalectvím a jaké by to mělo dopady pro EU a další země. Takže budu se těšit ehm, na debatu o meziinstitucionálních otázkách eh, se Švýcarskem. Děkuji. Děkuji, tak tady už máte otázku a teď poprosím eh, kolegyni Anu Gomeš za, eh, socialistu, za socialisty, která je koordinátorkou pro zahraniční politiku, aby si na dvě minuty vzala slovo. Ta, děkuji, pane státní tajemníku. Chci říct, že si velice vážíme toho vašeho expoze a jestli jsem dobře pochopila, co jste říkal o specifických rysech švýcarské národní povahy, tak bych ráda věděla něco, co je mimochodem otázkou stále eh, čekající na vyřešení. A to je otázka Evropského soudního dvora. Švýcarsko totiž nechce eh, tento institut přijmout, nechce přijmout eh, tento soudní dvůr jako arbitrážní instanci. Mě by zajímalo, jaké jsou k tomu důvody, eh, protože eh, to není patrně vůle občanů, to je politické rozhodnutí vlády. To je jedna věc. A za druhé bych chtěla využít tuto příležitost ještě k další otázce. Jaké je stanovisko vaší vlády? Předpokládám, že je vláda proti Jedná se o referendum eh, ohledně eh, k otázce kvót eh, přistěhovalců. Referendum k kvótám eh, přistěhovalců, které by se mělo konat 9. února. U nás doma v Portugalsku eh, to sledujeme, protože řada Portugalců eh, byla velmi dobře mimochodem přijata ve Švýcarsku. Řada Portugalců tam pracuje, takže teď je výsledkou mm, politiky úsporných opatření té trojky to, mimo jiné, že řada lidí odchází ze svých zemí, řada Portugalců také opouští Portugalsko a hledá práci jinde. Jak se tedy eh, k tomu stavíte? Jak myslíte, že to referendum dopadne, eh, pokud eh, to skončí vítězstvím? tak jak to lidé navrhují. A pak ještě třetí otázka. Dobře jsem poslouchala, co jste říkal Švýcarska při obnovovacím procesu v severoafrických zemích. My jsme to sledovali a sledujeme a velmi si toho vážíme, ale to, co vidíme, je, že Švýcarsko i nadále funguje jako obrovský daňový ráj pro řadu zemí, určitě pro Portugalsko. Pod dohledem trojky se už vlastně hovořilo o dvou amnestiích, fiskálních amnestiích, což je ostuda podle mého názoru. A tyto amnestie jdou vlastně na ruku těm, kteří eh, nedodržovali zákony, eh, své zisky ukládali u vás a tak dále. A v roce 2012, jestli jsem tomu dobře eh, eh, rozuměla, v dvoustranné dohodě se Švýcarskem bylo možné ty lidi identifikovat, ale Švýcarsko se rozhodlo, že eh, ta jména nezveřejní, že ta jména zůstanou utajena. Chci vidět, zdali je to pravda a zdali toto opravdu napomáhá eh, obohacování těch, kteří se obohacují neprávem. Děkuji, pan Preda. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji eh, pane eh, státní tajemníku, za vaše expoze. Mám otázku eh, následující. Týká se to toho, co jste řekl o jednom z těch velice citlivých témat, eh, a to je otázka podněstří citlivá otázka pro OBS. Nedávno se rumunský eh, prezident vyjádřil veřejně v tom smyslu, že formát 5 plus 2 je neúčinný a prokázal se eh, v průběhu let jako naprosto zbytečný a že je třeba prostě toto opustit. Jak eh, se k tomu stavíte? Tím spíš, že nedávno, v posledních dvou týdnech konkrétně, se hodně diskutuje o tom, co se odehrává v této republice Podněstří, která není vlastně uznávána členskými státy a v tomto kontextu eh, byla iniciativa eh, eh, ze strany Tatarů, kteří chtějí zorganizovat referendum Eh, máte pocit, že to je další eh, totální propad, eh, další neúspěch. Pan Robert je další. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. My děkujeme za vaši přítomnost, pane ministře. Jedna oblast, o které jste nehovořil, je dopad Švýcarska na finanční operace ve světě. Nedávno jsme se dočetli, že žádný eh, vlastně američan si nemůže ve Švýcarsku otevřít účet, protože hrozby a eh, msty ze strany amerických bank jsou takové, že si to švýcarské banky nedovolí. Mě by zajímaly politické dopady eh, členů EU a dalších zemí, které požadují, aby slavné tajemství švýcarských bank a i peněžní operace, eh, aby toto se změnilo eh, v očích dalších zemích. Já si uvědomuji, že existuje Liechtensteinsko, Andora a eh, Channel Islands, ale přece jenom se už věci dávají do pohybu a vy jste na samém vrcholu tohoto bankovního bratrství. Ale zbytek světa by se chtělo dozvědět, co vlastně prochází těmi švýcarskými bankovními účty. Těch peněz je mnoho. A e, já bych rád, abyste se vyjádřil o politických dopadech tady tohoto, e, tohoto e, pokroku na vaši zemi. Děkuji vám. Paní Jedžičevská, jestli jsem správně vyslovil vaše jméno, ano, skoro. Ano. Jsem ráda, že jste to alespoň zkusil. Děkuji vám za prezentaci, pane ministře. Byla užitečná a zajímavá. Nikdy nemůžeme dostatečně podtrhovat, jak eh, vlastně mnoho vrstevnaté a významné jsou vztahy mezi EU a Švýcarskou konfederací. A toto rozhodně je názor, který zastává delegace, již jsem se měla tu čest zúčastnit. Nám v Evropském parlamentu se ovšem dostává signálu, že tyto pocity nejsou sdíleny ze strany všech švýcarských občanů, zvláště v kontextu svobody pohybu osob, což je otázka, která se stává stále kontroverznější. Já bych ráda využila vaší dnešní přítomnosti k otázce eh, o vašich pocitech eh, týkajících se nadcházejícího referenda o masovém přistěhovalectví. Je to zcela zřejmě součástí vašeho ústavního uspořádání. My se zájmem očekáváme výsledek tohoto referenda. Vnímáme to jako vnitřní záležitost Švýcarů, to je jasné, ale zajímal by mě váš názor, názor švýcarské federální vlády na toto referendum a i na další referenda, protože to není jediné referendum, které se týká otázky volného pohybu um, lidí. Vy jste se zmínil o vybírání rozinek z koláče a já chci říci, že existuje e, určitá množina svobod, které jsou zaručeny e, v dohodách mezi EU a, Světskou, a Švýcarskou konfederací. Jedná se o pohyb kapitálu, služeb a lidí a všechny ostatní svobody nejsou spochybňovány, je v pořádku obchodovat službami a a e, i co se týče ostatních svobod, ale svoboda pohybu lidí se zdá problematická. Zajímala by mě tedy e, pozice vaší vlády na tuto, k této otázce. Děkuji. Pan Šváb. Děkuji, pane předsedo, pane státní tajemníku. Vy jste ve svém úvodu e, popsal kouzelnými slovy, jaké právní a zákonné základy existují pro spolupráci Švýcarska s EU, to respektujeme a tím také respektujeme e, to nadcházející referendum 9. února, ale Ovšem eh, ono se to projeví na spolupráci s 28 členskými státy Evropské unie. Já chci zdůraznit, že eh, v rámci spolupráce členských států EU eh, je svoboda pohybu občanů naprosto nedílnou součástí. A, a my bychom rádi, abyste toto sdíleli a myslím, že máme právo upozornit na to, že uh, to referendum ve Švýcarsku samozřejmě respektujeme, je to v souladu eh, s vašimi zákonnými předpisy. A i když si neumíme představit, že by někdo eh, chtěl omezovat jednu ze základních svobod občanů EU. Eh, e doufáme, že Švýcarsko toto neučiní pane předsedo, jestli smím ještě jeden komentář eh, k tomu, co řekla kolegyně za eh, sociální demokraty, paní Gomeš. Doufám, že eh, Švýcaři by se nechtěli vzdát účasti na vyjednávání jenom proto, že vlastně by trojka u vás měla špatný, špatnou pověst. Já si myslím, že pakliže chcete zachovat otevřené hranice, otevřený nebo volný pohyb osob, tak jak to bylo v minulosti mezi Švýcarskem a Evropskou uní, že tedy podle toho budete dále postupovat. Děkuji, děkuji. Pan Campbell Benemen. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, ministře, já jsem členem této delegace a také jsem členem výboru pro mezinárodní obchod. V Británii a i jinde eh, v EU se hodně hovoří o omezování eh, přistěhovalectví, o evropských občanech. Mohl byste nám vysvětlit, co vlastně chcete dělat nebo můžete dělat? Já vím, že máte stávající bilaterální pojistky v rámci eh, dohod s EU, že můžete vlastně omezit dlouhodobou imigraci ze strany občanů EU a že omezujete i příliv z nových oblastí EU, jako je třeba Rumunsko a Bulharsko. Já bych eh, rád věděl, co vlastně teď můžete konat v rámci pravidel volného pohybu a co vlastně referendum zapříčiní, jestli toto se změní, jestli zavedete nějaké přísnější restrikce nebo jestli zůstanou stejné. A za druhé by mě zajímalo, obecně, do jaké míry se podílíte na evropském jednotném trhu. Eh, vím, že se to bude těžko definovat, ale třeba je to 50-60%. Zajímalo by mě tady to číslo, eh, do jaké míry se podílíte na jednotném trhu a eh, jakého poměru této účasti byste chtěli dosáhnout. Pane ministře, máte slovo. Um, Madame Gomez. Paní Gomez, dvě věci k úloze soudu. Myslím, že otázka úlohy soudu je něco, co nikdy nebylo spochybněno v tom mandátu, které, který přijala švýcarská vláda. Eh, soud eh, je tady pro výklad práva, to nikdo nespochybňuje. Na druhé straně se dostáváme eh, k takovému základnímu úkolu, základnímu problému těch tribunálů. Zahraniční tribunál to je pro Švýcarsko zásadní problém. Vrátím se E, k našim metodám, k naší politické kultuře, e, to znamená e, občan jako takový vykonává tu pravomoc my eh, jsme před několika sty lety odešli eh, z monarchie a právě eh, soudci v tehdejší době byli překážkou dalšímu vývoji. Všechno je symbolické v politice, všechno je důležité. To je to samé, jako kdyby v Portugalsku po vás žádali, aby se španělský král stal někým, kdo bude stát v čele státu. To znamená, pro nás by to opravdu znamenalo zranit naše národní Eh, svědomí eh, k referendu. A tady odpovím také eh, paní Jedžezevské. Stanovisko eh, eh, švýcarské vlády je jasné. My jsme v tomto směru vedli kampaň. a osobně jsem měl nějak dva tucty projevů. Prostě takto se politika eh, děje. Nejde o to vybírat hrozinky. Je to proces přijímání rozhodnutí a tento proces přijímání rozhodnutí drží naši zemi společně. Eh, pro náš eh, politické instituce je Švýcarsko tím, eh, co je. Takže i když nikdy nebylo Polsko na mapě, tak my jsme prostě Polsko vnímali jako existující zemi. Když přijímáme rozhodnutí, tak se vše v jiných státech řeší v parlamentu, u nás se to řeší referendy. A švýcarští občané hlasovali, pardon, sedmkrát ke komunitárnímu aky a k volnému pohybu osob a řekli ano, Není hodně zemí uvnitř Evropské unie, které vedly referenda a které by získaly eh, kladný výsledek u tak eh, obtížné věci a k volnému pohybu já musím říct, že jsme součástí Evropy a sdílíme její obavy a její pocit, že zítra bude možná situace obtížnější než dnes. A to je prostě postoj k volnému pohybu osob, který je sdílen napříč kontinentem, akorát, že ve Švýcarsku se k tomu pořádají referenda. Někteří se mi na to ptají, pan Gallagher například, co by se stalo, kdyby výsledek eh, byl ano, kdyby to prostě bylo eh, eh, rozhodnuto kladně. Prostě pro eh, vládu je to tak, že tady není žádný plán B vláda, parlament a dále všichni kam, vedou kampaně za demokratickou svobodu volného pohybu a proti tedy tomu omezení, které je v návrhu referenda. Eh, my nemáme volný pohyb služeb, máme volný pohyb osob a eh, zboží. Eh, ještě to chci jednou zdůraznit. Kapitál ani služby to není předmětem volného obchodu. Vaše třetí otázka, paní Gomez, k daňovým rájům. Švýcarsko je všechno jiné než daňový ráj. Máme prostě velmi přímé zatížení daňové ve federálních zemích. E, podobně jako v Americe a znamená to, že ve Švýcarsku se e, stát prostě nemůže e, zabývat informacemi vyplývajícími z vašeho účtu. My si dobře uvědomujeme, že tento systém může být zneužíván a proto také Švýcarsko ustavilo určité reformy. Chci připomenout, že vyjednávací mandát byl přijat ve Švýcarsku mnohem víc dřív než v Unii, co se týče zdaňování zvyšování eh, vkladů. Švýcarsko šlo nejprve cestou eh, vybírání daní a zajiš, eh, prostě zajistit, aby příslušní lidé při zachování jejich, tedy respektování jejich soukromí platili tyto daně z příjmu a z výnosu. Orientace se teď vlastně posunuje směrem k výměně informací a to je také odpověď na otázku pana Robertce. Švýcarsko si velmi dobře uvědomujeme, že tady vane nový jiný vítr. A proto chápu, ano, souhlasím, trvalo nám to chvíli, ale teď se snažíme postupovat obdobně jako ostatní. Chceme, aby to celé vyústilo v nějakou mezinárodní normu. Vy jste hovořil o ostrovech, jsou tady jiná místa, Dubaj, Singapur a tak dále. Takže Švýcarsko je teď zapojeno do e, mezinárodního obchodu, do výměny informací a samozřejmě bude toho součástí. To opravdu znamená radikální změnu ve švýcarském postoji za poslední rok. A pak jsou tady ty různé fiskální režimy, kodex chování a tak dále. To se teď projednává s Unií a určitě věřím, nakonec najdeme pokojivé řešení pro všechny zúčastněné strany. Eh, další pan kolega se ptal na Podněstří. Já musím říct, že když jsme eh, diskutovali se Srby, tak jsme mluvili o možnostech dvouletého předsednictví, aby to bylo dlouhodobější. Doufám, že tyto eh, věci se posunou, protože jinak to bude pomalé a my jsme vlastně dvakrát eh, předsedali a pan Bogojevič, eh, zástupce Srbska, bude zvláštním eh, představitelem pro Podněstří, takže to bude Srbsko, které s námi povede tu část, která se bude týkat Podněstří. Formát 5 plus 2 není něčím, co by dnes bylo spochybňováno. Zásadní je stanovisko Rusko. Jak víte, Rusko neuznalo Podněstří, na rozdíl od toho, co se odehrálo v gruzínském konfliktu konfliktu. Všichni eh, jsme tak trochu čekali na rozhodnutí ohledně Ukrajiny eh, vzhledem eh, k, toho, k té dohodě o přidružení, pokud by Ukrajina se rozhodla jinak, než, jak se, než jak se rozhodla. Myslím, že je zásadní spolupracovat i nadále s Rusy a vyhnout se jakýmkoliv konfliktům e, v rámci té demarkační linie, ale co se týče kontinuity té práce, tak to bude srbska, v srbských rukou. Němčina. Pane Švábe, e, ještě k tomu referendu. Pro švýcarskou vládu e, je ve hře jenom jedno. Naši švýcarská vláda se angažuje velice silně, a nejenom vláda, ale i odbory, pro Eh, odmítnutí. Eh, odráží to eh, jednoznačný takový nepříjemný obecný pocit z globalizace a ta pracovní migrace je pro Švýcarsko přínosná, ale ale jsou tady další aspekty té imigrace, o kterých tady v té debatě jde. Ještě jednou bych vám rád připomněl, že Švýcarsko už vícekrát eh, mělo referenda přesně k této otázce, to znamená a svobodný pohyb osob. Takže eh, postoj švýcarské vlády je jasný. Já jsem sám hlasoval a doufám, že švýcarský eh, lid bude hlasovat ano. Pokud to bude ne, tak Eh, se bude muset, bude muset jednat, ale teď je prostě plán eh, odmítnout. Pane Kembele, vy jste se eh, ptal na v imigrační kontroly. Samozřejmě byla tady ta přechodné období pro Bulharsko a Rumunsko a teď pro Chorvatsko, o tom se vyjednává. Ohledně lidí přicházejících pracovat do Švýcarska nejsou žádná omezení. My tady máme systém omezení pro občany třetích zemí že oni jsou vždycky jako poslední na řadě. A jejich zaměstnavatel musí projít velice eh, obtížným a složitým procesem, aby ukázal, že se mu eh, v, eh, mezi evropskými nebo švýcarskými občany nepodařilo nikoho najít vhodného. Přístup Švýcarů bych řekl, a pokud se podíváte na úpravu eh, směrnice o svobodném pohybu služeb, tak eh, ta eh, různá řešení, ta řešení, která máme, jsou podobná řešením, ke kterým se ubírá Unie. V zásadě jde o to, abychom zajistili, aby firmy, které fungují ve Švýcarsku, respektovaly místní vyhlášky, předpisy, minimální mzdu a tak dále. Mm, v zásadě eh, jsme to zavedli, vedlo to k určitým omezením vzhledem k sousedním zemím, ale, ale my eh, nespochybňujeme eh, svobodnou volbu pohybu. A jde o to, že pokud jdete do nějaké země, tak váš zaměstnavatel musí respektovat právo a vy také. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl, na nikoho, a pokud ano, tak se omlouvám. myslím, že jsem hotov. Děkuji, eh, pane eh, tajemníku, a děkujeme eh, také kolegům za účast v debatě a doufám, že i budeme nadále spolupracovat. Jsem si jistý, že dřív nebo později na nějaké výzvy narazíme. Well, colleagues, um, we have the pleasure uh, and I would like to extend a warm welcome. Já bych zde rád přivítal eh, jeho excelenci Masuda Barzányho, prezidenta kurdské regionální vlády v Iráku. A pane prezidente Barzány, pravděpodobně bude eh, na nejvýš eh, obtížné období pro Irák. A také tady máme eh, velice dobrý příklad, který pochází z vaší oblasti, že je tady určitá naděje na stabilitu a na mír ve vaší oblasti. Víme velice dobře, že kurdská regionální vláda, kterou vedete, položila základy obnovených politických a hospodářských vztahů mezi federální iráckou vládou a tak důležitou eh, sousední zemí, jako je Turecko. A vy jste také v popředí poskytování pomoci eh, stále většího počtu syrských eh, uprchlíků. Budete pořádat volby v dubnu 2014 a doufáme, že efektivní systém sdílení pravomocí mezi eh, různými součástmi eh, irácké společnosti bude následovat. Rádi bychom se od vás dověděli, jak obnovit bezpečnost a stabilitu v Iráku a prosazovat eh, smíření ve prospěch iráckého lidu, všeho iráckého lidu. Eh, kolegu, kolegu bych eh, rád informoval, že arabština je na kanálu 25 a také bych vás rád informoval, že, vaše, že jeho excelence bude muset odejít přesně v pět hodin nejpozději, protože musí na letadlo. Takže vaše excelence, teď eh, máte slovo.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 Nejprve chci tedy poděkovat tomuto výboru za pozvání, aby se s vámi dnes setkal. Bez pochyby Evropská unie sehrává velmi důležitou úlohu a existuje velký potenciál pro spolupráci mezi Evropskou unii a regionální kurdskou vládou a to obecně včetně společných oblastí ekonomického a obchodního zájmu. Jak asi víte, federální eh, vláda Iráku a Evropská unie dospěly eh, k dohodě a my doufáme, že v rámci této dohody se hraje určitou úlohu i kurdská regionální vláda, tak aby se zblížila Evropská unie a naše země a především Evropský parlament, aby se k nám přiblížil. Já bych zde dnes si vás dovolil stručně informovat o tragické situaci kurdského lidu. Kurdský lid trpí vinou řady nepřátelských kampaní, které jsou proti Kurdům namířeny v Iráku. Byli jsme obětmi chemických zbraní a eh, nebyly ušetřeny ani ženy a děti. Eh, tyto eh, kampaně začaly v roce 1988. 180 tisíc Kurdů přišlo o život anebo bylo vyhnáno z domova vinou této kampaně. Podařilo se nám najít pouze 4 tisíce těl v masových hrobech na jihu Iráku. Stále ještě zkoumáme osud všech těch ostatních zmizelých. A v této době a nebo na křižovatce této kampaně nebo bylo eh, povražděno pět tisíc žen a dětí v Chalabdže. To eh, bylo eh, zapříčiněno použitím chemických zbraní. V Kurdistánu jsme schválili zásadu tolerance a akceptace ostatních. Během povstání kurdského lidu v roce 1991 jsme, nám nešlo o pomstu. A po pomstě jsme nebažili ani po roce 2003. Naopak, dokázali jsme udělat tlustou čáru a dívat se kupředu, jak co se týče naší vlastní minulosti, tak minulosti ostatních. Udělali jsme za minulostí tlustou čáru a snažíme se zapomenout na utrpení našeho lidu a dívat se dopředu. A díky této politiky tolerance eh, regionální eh, oblast Kurdistánu eh, užívá období stability a prosperity. Řada zahraničních podniků nyní investuje do regionu Kurdistánu v Iráku. Možná bych měl uvést příklad, abyste si uvědomili, jakého pokroku se nám podařilo dosáhnout. Do roku 2003 eh, byl eh, příjem 500 dolarů na hlavu, nyní se příjem na eh, hlavu z desateronásobil, je to 5000 dolarů. zavádíme demokratické instituce a k tomu potřebujeme vaši pomoc. Potřebujeme vaši pomoc při budování těchto institucí na moderním základě, které se osvědčí po dlouhou dobu. Potřebujeme pomoc, potřebujeme využívat vaši zkušenost v této oblasti. Chtěli bychom, abyste byli solidární s kurdským lidem, aby kurdský lid mohl prosadit svá práva. Přejeme si, abyste učinili vše, čeho budete schopni a uznali genocidu, eh, která eh, byla namířena proti kurdskému lidu. A rovněž vás vyzýváme, abyste s námi spolupracovali a založili zvláštní úřad Evropské unie v našem regionu. Protože delegace Evropské unie na našem území by nám umožnila rozkvět jak v obchodním, tak v ostatních smyslech. A máme ještě jeden požadavek, a to je na podporu politického procesu v Iráku směrem k demokracii, Eh, k zaručení ústav, eh, ústavy a k boji proti terorismu v Iráku. Bohužel terorismus se stal metlou po celém světě. My vinou terorismu velmi trpíme, ale i nadále budeme proti teroristům bojovat. Nic jiného nám nezbývá. Musíme proti terorismu bojovat. Jak jsem řekl, řídíme se zásadami tolerance, vzýváme kulturu tolerance a svobody náboženského vyznání. I ženy mají své jasné místo v naší společnosti a v jejich institucích. Díky těmto politikám a díky bezpečnosti a stabilitě, které se Kurdistán nyní těší, máme 350 tisíc uprchlíků, které eh, jsme uvítali, jsou to Syřané a mezi těmito uprchlíky jsou i Arabové a křesťané. Přivítali jsme i 200 tisíc našich arabských bratrů eh, ze středu a jihu Iráku. Ty, kteří utíkají před terorismem a uchýlili se k nám, eh, tam našli bezpečí a jistotu. V Kurdistánu jsou také desítky tisíc křesťanských, je asi deset tisíc křesťanských domácností. Tyto rodiny můžete přičíst k 26 tisícům dalších rodin, z různých eh, regionů v Iráku, které Irák byly nuceny opustit a ještě k tomu můžete připočíst 15 tisíc uprchlíků, kteří k nám přišli z regionu Anbar, kteří utíkají před lehkou situací tam. Náš region se stal útočištěm pro jiné Iráčany, a i přesto mezinárodní podpora pro tyto vnitřně vysídlené osoby a pro uprchlíky nebyla tak velká, jaká by být měla. A poskytnutá podpora nedosáhla úrovně, eh, která se běžně poskytuje v jiných oblastech světa. My budeme ignorovat provokace, i nadále se budeme řídit politikou tolerance, mírového přístupu ke všem kolem nás a budeme se snažit posilovat a budovat e, své instituce. Respektujeme a e, provádíme ústavu, ale opakuji, že potřebujeme vaši pomoc. Děkuji. <clears throat> Já mnohokrát děkujeme. si jistý, že jste eh, eh, byl vyslyšen a eh, teď bych rád vyzval kolegy, aby zašli klást otázky a připomínky, ale poprosil bych vás zároveň, abyste se pokusili hovořit vždycky minutu a půl, protože, jak jsem říkal, jeho excelence bude muset odejít přesně v pět. Takže nejdříve paní Gomeš na minutu a půl. Já jsem velice eh, ráda, pane eh, prezidente, že jste tady. My už eh, jsme se setkali, vy jste mě velice laskavě v roce 2008 před, setkal, přijal v Erbílu, kde jsem připravovala zprávu pro parlament o Irák. A teď vidím, že v KRG máme už jiný Irák, Irák bezpečnější, kdy byl otevřenější a rozvinutější. A také si eh, vážím eh, kurské regionální vlády a její eh, politiků, kteří tlačí na zachování jednoty Iráku. Já jsem navštěvoval Alabžu a řekla jsem, že my si myslíme, že bychom opravdu mohli sehrát určitou roli pro uznání genotici na Kurdech v Alabži. To už bylo eh, odraženo v mé zprávě, ale já souhlasím, že to můžeme udělat více. A musím se zeptat eh, ovšem na několik věcí. Jsem znepokojena eh, zprávami, které dostávám v posledních měsících, že ohledně demokracie a lidských práv já, já chápu, že potřebuje to naši podporu ohledně eh, budování demokratických institucí, ale uh, slyším, že uh, jsou závažné problémy ve vašem regionu, zejména uh, u novinářů, kteří odhalují korupce A další typy problémů, včetně zločinů proti humanitě. Proti lidskosti, pardon. Moc se toho nedělá. A co si myslíte o golandském hnutí v Turecku? Jaké eh, důsledky to má eh, pro eh, Kurdy v celém regionu, nejenom v Turecku? A také, co si myslíte o spojeném Iráku, pokud jde o možném přelití konfliktu ze Sýrie do Iráku a dopady, které by to pro vás v Iráku mělo? Děkuji. Teď poprosím pana Stevensna, který je šéfem eh, delegace pro Irák na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Bartán, jste zde vždycky eh, velice vítán. Já jsem navštívil Kurdistan několikrát a hm, nedávno jsem měl to, eh, tu výsadu se sami setkat v listopadu. Tehdy jsem eh, navštívil eh, několik uprchlických táborů, eh, kde se nacházejí, kde jsou umístěni syrští uprchlíci a myslím si, že bychom měli poděkovat práci KRG pro uprchlíky. A už se o tom hovořil. Nedá se jenom o ty stovky tisíce uprchlíků ze zbytků Iráku z řad pronásledovaných menšin, zejména křesťanů, kterým velice pomáháte ale eh, teď jste také globálně eh, mm, uznáváni i jako eh, útočiště bezpečné a Syřané to využívají a my vám musíme více pomáhat a já slyším vaše volání a také, jak říká paní Gomeš, měli bychom podpořit vás a vaše volání ohledně uznání toho Anfalu té genocidy a také bych zopakoval eh, to, co jste říkal vy několikrát. A sice potřebujeme, aby eh, SVČ byla eh, přítomná v Erbílu. Vzhledem k tomu, že spousta firm investuje do Kurdistánu, tak je třeba, abychom tam měli zastoupení. Máme velice přetrhanou přítomnost v obtížných časech v naší kanceláři v Bagrádu. Takže každopádně, pane prezidente Barzány, vyjadřuji vám veškerou uh, podporu. Děkuji, uh, pane Stevensne, a teď pan Petering. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane předsedo Barzány, pane prezidente Barzány, já bych vám chtěl vyjádřit velkou úctu za to, co děláte pro vaši zemi, pro sever Iráku, pro Kurdistán. A já jsem byl v Erbilu před třemi lety byl jsem tehdy ve velkém katolickém kostele a velmi dobrý dojem na mě udělal, jak křesťané v Erbílu v Kurdistánu mohou žít svým životem. To je, eh, myslím, i jedinečné v eh, islámském světě a já myslím, doufám, že to bude eh, příkladem i pro další muslimské země, takže vyjadřuji vám úctu a váš přítel určitě žije i v eh, Evropě, v Berlíně. A chtěl bych se zeptat, eh, jaké možnosti vidíte pro eh, svou vládu, pokud jde o mír, jak by mohla přispět k míru v Iráku i v Syrii. A jak vidíte ty, hmm, tu budoucnost možnou? S velkou úctou bych vám rád položil tyto otázky. Děkuji a teď pan van Balen. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám za vaše slova, pane eh, eh, prezidente i z eh, liberálních řad mohu, v Evropském parlamentu mohu říci, že respektujeme, že jste z iráckého Kurdistánu opravdu udělal bezpečné ústočiště pro uprchlíky a že je tak bezpečný pro váš vlastní lid. Mám tady několik vlastních otázek dříve eh, vyznačený hranic mezi kurskou oblastí v Iráku a zbytkem Irákem. Eh, tak to zatím neproběhlo, pokud vím. Jaká ta situace je? Bude se to dělat eh, mírovým způsobem? Z jedné strany, ze strany mm, centrální vlády v Iráku. A na druhou stranu, do jaké míry vidíte možnost urovnání v Sýrii? Co můžeme udělat my jako Evropský parlament a Evropské společenství? Děkuji. Děkuji. A teď eh, pan von Orden. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Vítám tady prezidenta Barzáního a rád bych se ho zeptal na tři otázky. Za prvé, jak byste mm, vystihnul bezpečnostní situaci v kurdském regionu v Iráku? vzhledem k al qaidě a v e, různým e, pobočkám PKK, e, spojencům PKK. A potom obtíže, pokud jde o těžbu ropy a její vývoz. A potom třetí otázka, rozsáhlejší. Jak si myslíte, že se změní politická geografie vašeho regionu v nadcházejících letech? Například Myslíte si, eh, že kurdský eh, region Iráku bude autonomnější? Dokážete si představit, eh, že by tady mohl být užší vztah s Tureckem? Očekáváte z nějaké změny v Bagdádu, ehm, ze kterých byste mohli být například spokojenější? Nebo možná, že ještě budete schopen více rozehrát toto téma? Děkuji, pan Demesmaker. Děkuji, pane předsedo. pane eh, předsedo, i eh, z eh, mých řad. Každopádně zdravím změnem Evropského parlamentu. My samozřejmě podporujeme právo sebeurčení všech národů a také kurdského národu. Vy jste tady líčil tu tragickou, ten tragickou, ty tragické dějiny a já doufám, že se vám podaří dosáhnout úspěchu a, také vyjadřuji e, podporu, pokud jde o e, to umístění uprchlíků. E, I my také podporujeme to uznání genocidy a chtěl bych se zeptat za prvé k tomu širšímu regionálnímu mocenskému boji a situaci v Syrii. Kurská regionální vláda od roku 2007 se snažila stále více přibližovat k Turecku Eh, Turecku eh, eh, nabídla důležité hospodářské podněty, ale teď centrální politika v Turecku i v Bagdádu stojí stále více bok po boku v boji proti Sýrii a proti Iránu a vaše vztahy preferované s Ankarou jsou tím tak trochu odtlačovány. Je to tak? v širším eh, regionu, jak se eh, dostává ta vaše situace, eh, nebo jak se promítá ta situace v Sýrii na vaši politiku a jak to ovlivňuje politiku v Bagdádu centrální. Dokonalé načasování. Děkuji, pan Scholz. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane prezidente, za vaše expoze. My intenzivně sledujeme vývoj eh, kurdské eh, autonomní oblasti v Iráku a eh, Slyšel jsem, že se daří eh, komplexně budovat stabilní eh, kurdské instituce eh, v Iráku. To je pozoruhodné a z toho vyplývá i má otázka. jakým způsobem by mohly zahraniční investice ve vašem regionu, abyste abyste byli eh, vlastně dále podporováni ve svém rozvoji eh, v Iráku, aby bylo možné překonat, eh, překonat tu složitou ekonomickou a politickou realitu, ve které žijete. A druhá otázka už bylo řečeno, že jsou tady složité globální politické a regionální aspekty jsou eh, tady eh, ty eh, hranice Irák, Turecko, Syrie, Kurdsko, jakým způsobem byste mohli aktivně přispět ke stabilizaci i okolních ostatních zemích co se týče třeba rozvoje ekonomiky, jakým způsobem by se napomohlo vaší naději do budoucna vybudováním ropovodu z Iráku. Děkuji. Máme tady ještě tři další, pana Petrleho, pana Tanoka a pana Kellera. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný, protože v zásadě zopakuji svou otázku. Zajímá mě, váš názor na celistvější řešení kurdské otázky v regionu. Děkuji. Děkuji, pan Tanok. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, prezidente, eh, srdečně vás vítám jménem frakce EKR. Vždy jsem eh, obdivoval stabilní, bezpečnou a sekulární demokracii, kterou v Iráku budujete, na rozdíl od ostatních arabských sousedů. Také uznávám genocidu, kterou, eh, které se dopustil basistický režim během kampaně v Anfal. A také vám chci poděkovat za ochranu, kterou vláda vaše eh, poskytuje syrské křesťanské komunitě, která byla donucena k útěku často. Chci se zeptat na aktuální situaci v referenda Kirkuk eh, už nějakou dobu se o tom hovoří a také, jak vidíte, zlepšené vztahy mezi vámi a Tureckem, zvláště po eh, otevření nového ropovodu. Chci vám také poblahopřát k vašemu novému ropovodu, ale zdá se také, že to vlastně vyústilo lepší vztahy s Ankarou. Jestli byste se k tomu mohli vyjádřit, děkuji. Děkuji, pana Tanoku, a nyní pan Kelan. Děkuji, pane prezidente. Já se chci připojit eh, k srdečnému přivítání vaší osoby mezi námi. Vy jste si to opravdu zasloužil, protože vaše vláda prokázala, že dokáže eh, vyřešit problém konstruktivně a pozitivně, že může věci zlepšit. Moje otázka. Jak se stavíte k nadcházejícím parlamentním volbám v Iráku. Připoj, připojíte se eh, k ním a dokážete specifikovat, jaký druh pomoci byste nejvíce přivítali a konečně eh, o tom ropovodu už řeč byla. Očekáváte, že se vám podaří dosáhnout dohody s vládou v Bagdádu, co se týče sdílení ropy, anebo dosažení dohody, jak využívat eh, exportu ropy v budoucnu. Děkuji. A nyní opravdu poslední kolega, tazatel, pan Belder. Děkuji, pane předsedo. Je mi ctí eh, vás zde eh, eh, vidět. Jsem velice rád, že vás mohu pozdravit. Já jsem byl mnohokrát už v Kurdistánu i v Iráku na navštěvě. Mám velice stručnou otázku i jako křesťan, jako protestant. Mně jde o blahobyt křesťanské menšiny i těch starých křesťanů v Iráku. Jak chcete tyto eh, křesťany eh, eh, integrovat, protože pokud vím, tak křesťané se odsouvají do, za, na západ čím dál tím více. A to by znamenalo křesťan, křesťanů do budoucna. A to by byla škoda pro kulturu tak bohaté země, jako jste vy. Čili jak vy chcete integrovat křesťanskou menšinu, kostely v Kurdistánu a tak dále? protože eh, jsem eh, slyšel něco, co mě poměrně probudilo z klidu a doufám, že mě budete moci uklidnit. You have a, eh, an entire list of questions. Takže máte tady velký výčet otázek a je to důkaz zájmu a ocenění toho, co děláte. Takže Prosím, máte slovo a nezapomeňte, že e, musíte ještě stihnout letadlo. Děkuji vám za všechny tyto dotazy. Pokusím se e, přinést odpovědi. Nejprve první otázka, otázka paní Gomez. Eh, chceme vytvořit instituce. Už teď eh, jsme zahájili eh, kroky tímto směrem, abychom ochránili veřejné svobody, protože každý občan z Kurdistánu je svobodný, má možnost svobodného výběru náboženství a další svobody. Samozřejmě bylo nám vyhrožováno, to je jisté. To je přesně to eh, vněšování, které velmi odsuzujeme, ale eh, to jsou prostě věci, které eh, se opakují pravidelně. My se snažíme bojovat proti těmto přestupkům, přehmatům a někdy zločinům a všichni ti, kteří jsou eh, usvědčeni z takovýchto eh, trestných činů, budou souzeni a odsouzeni podle práva. Jsou eh, to otázky, které zde zazněly, které bych mohl snad eh, poskládat do určitých eh, skupin a poskytnout eh, souhrné odpovědi, abych se vyjádřil ke všemu. Nejprve k situaci v Sýrii. To je skutečně pro nás zdrojem velkého znepokojení pro Irák obecně a pro provincii, iráckou provincii Kurdistán obzvlášť protože všechno to, e, co se odehrává v Sýrii, má přímý dopad na naši zemi. Poté, e, co e, uběhlo šest let stability. V Erbilu 26. září 2012 jsme byli svědky teroristického atentátu. A ti, kteří ho spáchali, pocházeli ze Sýrie. Takže máme obavy, e, co se týká bezpečnosti v naší zemi. Otázkou je, jaká je alternativa. A existují tedy různé organizace, uskupení teroristického charakteru, které se vytvořily a které jsou velice aktivní v Sýrii. Je tady Gaesh, což je vlastně islamistický stát v Iráku a Levantu a další uskupení a frakce propojené s Al-Kaidou. Jsou to uskupení, Eh, teroristických organizací, které představují eh, velkou hrozbu pro celou provincii Kurdistánu. A proto musíme být velice obezřetní. V žádném případě nemůžeme dát eh, příležitost těmto silám, aby se zmocnili v Sýrii moci. Rovněž nemůžeme přijmout skutečnost všech těchto vražd a násilností, které se konají a jejichž oběťmi jsou syrští občané možné eh, a eh, proto vítáme konferenci v Ženavě, tak aby se Syřané mohli stát eh, tvůrci svého údělu, i když já musím říct, že nemám velké naděje a nemám velká očekávání spojená s konferencí Ženeva 2. My jsme se pokusili nabídnout maximální humanitární pomoc našim syrským bratrům, kteří se vydali do Kurdistánu. Je to náš přirozený je to naší přirozenou povinností, humanitární a lidskou. A teď, eh, co se týče přímých vztahů mezi Sýrií a Irákem. Ty obavy, o kterých jsem hovořil, jsou něčím, co prožívá každý irácký občan a každý se táže, jaká je alternativa. Prozatím není úplně zřejmé, Eh, myslet si, říct, že demokratická, eh, demokratické síly či syrská armáda budou tou demokratickou silou, která eh, převezme moc. Jsou to především teroristické organizace, které jsou v čele. A my musíme být opravdu velice obezřetní a v žádném případě nemůžeme Eh, dovolit organizacím propojeným s al kaidou aby eh, byly aktivní na našich hranicích, protože to představuje naš, pro naší provincii přímou hrozbou. Situace je nesmírně složitá. To, co můžeme říct, je, že si horoucně přejeme, aby syrský lid mohl rozhodnout o svém eh, osudu sám, svobodně, bez daleko od jakéhokoliv teroristického vlivu. Eh, zazněla tady další otázka. Hranice uvnitř Iráku, vytvoření hranic, které se vztahují k naší provincii. Jaké je stanovisko eh, centrální vlády? Článek 140 ústavy eh, stanovuje, že je třeba znormalizovat situaci v regionech, eh, kde došlo eh, k demografickým, demografickým změnám v Kirkuku a jinde. V důsledku toho bude zapotřebí eh, přejít k přesnému sčítání obyvatelstva a v rámci toho také přistoupit k referendu když jsme dali svůj souhlas s ustanoveními tohoto článku ústavy, tak jsme neměli žádné obavy, žádné pochybnosti ohledně Kirkuku. Eh, takže tam to bylo zcela jasné a jednoznačné, protože etnikum eh, jsou tam kurdové, etnikum, které převažuje. Takže ten článek 140 vstoupil v účinnost poměrně pozdě, ale podle mého názoru eh, nemáme žádnou jinou alternativu. Neřekli jsme, že toto město či provincie musí prostě Eh, přistoupit eh, k Kurdistánu. Necháme to na obyvatelích a eh, očekáváme od vás, že budete žádat činnost článku 140 ústavy, to znamená článku, který dává možnost občanům této oblasti, aby přistoupili k sebeurčení. Tážete se mě? abych, eh, pops, jak mohu popsat bezpečnostní situaci v Kurdistánu eh, v přítomnosti Al-Kaidy, v přítomnosti PKK, eh, v přítomnosti vývozu ropy a tak dále. Co říci k otázce o situaci bezpečnostní v Kurdistánu? Nikdy nemůžeme říct, že je bezpečnost zajištěna stoprocentně. Nikde. Ale zdá se mi, že teroristé nedoka- nemají možnost eh, vytvořit si nějakou pevnou základnu. Oni se infiltrují do Mosulu, do Kirkuku, do dalších měst, to ano, ale udržet si, vytvořit si a udržet si nějakou stálou eh, základnu v Kurdistánu je prakticky nemožné. Jistě dochází k průnikům, k infiltracím, mohou eh, docházet, může docházet i k dalším, tak jak to bylo 29. července a tak dále. Ale ve srovnání s dalšími provinciemi v zemi i se sousedními státy můžeme říct, že situace v Kurdistánu je dobrá, že, se, že prostě e, se držíme, že tam je e, stovka či stovky zahraničních e, firem, které tam stále fungují a to je obrovský důkaz stability a bezpečnosti Kurdistánu. Al-Qaida nemá v Kurdistánu stálou základnou. Může se tam infiltrovat, to jistě. A co PKK se týče, tak ti jsou přítomni na hranicích a my e, uděláme všechno to, co je v naší moci, aby strana kurdských e, pracujících mohla dospět k dohodě e, s tureckou vládou. Politický proces se občas zachvěje, přešlapuje, nicméně je nastartován, funguje, pokračuje a my vyvíjíme maximální úsilí, abychom přispěli k jeho úspěchu. Vývoz, vývoz ropy. Musím říct, že irácká ústava nám umožňuje, abychom vyváželi e, ropu ze země. ta příslušná ustanovení ústavy eh, hovoří o tom, že eh, zemní plyn a ropa jsou vlastnictvím iráckého lidu. Tam není o čem pochybovat. Další eh, ustanovení hovoří o tom, že ta a ta provincie, včetně Kurdistánu, to má tak, že když se na jejím území najde toto nerostné bohatství, tak ona má právo spravovat ty, ta ropná pole v souladu eh, eh, společně s eh, iráckou vládou. A existuje další zákon, zákon, který jsme podepsali a který podepsal také premiér v roce 2007. K tomu zákonu je ještě přídatek, příloha v tom smyslu, že pokud zákon neprojde, tak eh, příslušná provincie, to znamená teď Kurdistán a eh, vláda země může, eh, mohou uzavírat smlouvy s ropnými společnostmi až do doby, kdy bude příslušný zákon přijat. A my tedy prozatím naprosto respektujeme ustanovení ústavy a uklidňuje nás to. Máme prostě tuto situaci danou, také jsme konstatovali existenci ropou plynovodu směrem k tureckému území a e, před dvěma dny delegace e, vedená premiérem se vydala do eh, Bagdádu, aby se zabývala touto otázkou a eh, tato jednání se tedy budou eh, dále, budou dále pokračovat, až se dospěje k dohodě. Nepochybně říct, že všechno to, co činíme, odpovídá duchu ústavu. Ústavy my ústavu plně respektujeme. Plně využíváme svých ústavních práv. A teď otázka zdali se ze, ze kartografie či zeměpis či geografie země a území změní. Na rozdíl od doby před nějakými 20 lety můžeme říct, že věci se opravdu mohou eh, proměnit. Jak? No tady se nemůžu eh, pouštět do nějakých hypotéz. Co se týče situace provincie Kurdistánu, dámy a pánové, Kurdistán je národem, eh, který má jaký eh, práva stejná jako jakýkoliv jiný národ, eh, s kterými žijeme společně v tomto regionu. Nechceme nic víc, nic méně, než to, co uplatňují ostatní. Eh, existuje tady rozdělení, oddělení bez referenda. Nikdo se kurdského lidu nezeptal, nikdo nechtěl vědět, zdali si kurdský lid přeje být nezávislý, autonomní či jiný. To je hořká eh, pravda, hořká skutečnost, ale je to něco, co nebude zakotveno eh, v, na věčnost. Je právem kurdského lidu získat nezávislost, ale ale ne násilnou cestou, ale mírovými prostředky, dialogem a smířením. Bude to trvat dlouho, ale bude se to muset odehrát. Je to otázka, která nebude moci být vyřešena násilnými kroky a zbraněmi. Nicméně jedná se o e, legitimní právo a to bude respektováno. A jak jsem řekl, respektováno skutečně bude. E, my to nakonec vyhrajeme demokratickým a mírovým způsobem. Co se týče atentátu v Bagdádu, tak to je něco, eh, co musím komentovat. Situace v různých regionech Iráku je velmi složitá a obtížná. Teroristé se aktivizují, eh, vidíme to zcela jednoznačně. Boj proti terorismu je něčím, co je zapotřebí. V tomto směru nejsme odlišného názoru než vláda, než Bagdád. Budeme s Bagdádem spolupracovat. Čekáme na další nadcházející volby, které se budou konat 30. dubna letošního roku a věříme, že tyto volby e, zase nastaví nově situaci v Iráku a že se nám podaří vyřešit e, ekonomické a sociální problémy v zemi. V Kurdistánu vyvineme maximální úsilí zapotřebí proto, abychom e, překonali všechny tyto těžkosti. Naše autonomní vláda e, bude se přibližuje k Turecku z ekonomických důvodů. E, to je pravda, je to něco, co nás stimuluje e, v našich vztazích e, s Tureckem. Tyto vztahy se ovšem neodehrávají na úkor někoho jiného. Myslíme si, že tyto posílené vztahy s Tureckem přinesou větší stabilitu celomu regionu a proto je důležité posílit spolupráci mezi Kurdistánem a Tureckem. Hm, a to je eh, postup, který my vítáme a který jde směrem k eh, míru. A pak tady, myslím, byla ještě další otázka k Sýrii, a na to jsem asi již odpověděl v rámci odpovědi na předchozí dotaz, který se vztahoval k Sýrii. Ptáte se nás, jak můžeme přispět k řešení bezpečnostních eh, problémů v dalších regionech eh, Iráku. Od samého počátku jsme eh, podporovali iráckou vládu v boji proti terorismu a také jsme řekli, že se můžeme zúčastnit vojenských operací na západě Iráku proti teroristům, především na hranicích mezi naším, naší provincií a provincií Mosul, Sýrii. Ale podle mého názoru eh, nelze si myslet, že eh, půjde problémy vyřešit pouhou silou. Jsou tady také problémy politické, ekonomické a sociální. Je třeba přispět k národnímu, celonárodnímu smíření. A my jsme také šli touto cestou v našem regionu, v Kurdistánu. My, Kurdové, jsme připraveni pomoci Bagdádu v jeho boji proti terorismu jakýmikoliv prostředky. jak by eh, kurdové mohli hrát eh, určitou roli v regionu se Sýrií, s Irákem, s Tureckem. No, my si přejeme, aby hranice mezi těmito eh, jednotlivými zeměmi se staly takovým typem hranic, jaké máte vy v této části Evropy mezi, dejme tomu, Francií, Belgií, Německem a tak dále. A to nejenom pro dobro eh, Kurdů, ale pro dobro všech eh, národů v regionu. Měli bychom jít s cestou Evropské unie. Všechny regiony by se měly inspirovat evropským příkladem. Není dobré, když země v regionu pokračují eh, takovéto politice uzavírání se do sebe, v politice ostrakismu, eh, a eh, zabraňování lidem, kteří chtějí svobodně cestovat a pohybovat se. Já si ale nemyslím, že lze nějakým vojenským způsobem, vojenskou silou měnit hranice. Minulost je minulostí a situace nemůže zůstat taková, jaká je. E, teď už e, existuje stála spolupráce mezi Kurdy e, v jednotli, žijícími v jednotlivých zemích, ale také mezi Kurdy a dalšími státy. A je třeba podporovat tento kulturní dialog. A co se týče mé vize eh, ohledně řešení eh, kurdské otázky v celém regionu, celkového řešení, myslím si, že eh, řešení je právo na sebeurčení, je právo eh, Kurdů eh, se rozhodnout o sobě, o sobě samotných, eh, mít svůj vlastní stát a rozhodovat se ne prostřednictvím zbraní, ale na základě dialogu. A já se domnívám, že budoucnost nám dá zapravdu a umožní realizaci tohoto přání byly země, které nechtěly ani slyšet e, slovo Kurdistán. A já musím říct, že skutečnost, že kurdové mají svá práva, neznamená, že se někomu jinému z jeho práv ubírá. Vůbec ne. Ale nechat kurdský problém bez řešení, no, to je něco, co určitě stabilitu eh, do regionu nepřinese. Nepřinese ji ani Kurdům, ani eh, těm zemím, ve kterých je kurdská menšina. Dále jsem dostal otázku, jaká je moje eh, pozice vzhledem k nadcházejícím volbám. Jak jsem vám řekl, ty volby se konají 30. dubna, kurdové se jich zúčastní, to, o tom není žádný pochyb. Ostatně jsme také předložili svoji kandidát pořádku eh, té nezávislé volební komisy a rozhodnou výsledky. Jsou to výsledky, které budou modifikovat politickou scénu. Eh, budeme tedy očekávat konání těchto voleb a uvidíme, jaké budou mít volby výsledky. Je zřejmé, že tady dojde k určitým Eh, předvolebním aliancím, ale ono se může pak eh, po volbách všechno změnit a můžeme být svědky vytvoření naprosto nových eh, spojenectví. A ohledně dopravy různých surovin, jak víte, náš ministr odjel do Bagdádu. Tam se vedou neustálá řešení za účelem nalezení řešení Eh, my jsme maximálně flexibilní, ale nic nic neslevíme na našem ústavním právu podílet se na využívání eh, křes, eh, přírodních, přírodního bohatství. A teď ke křesťanům. Nějakých 10 tisíc rodin Eh, křesťanských rodin žilo v Kurdistánu v minulosti, teď jich je 26 tisíc. Já jsem proti tomu, aby křesťané odcházeli z Iráku a usazovali se na západě. Eh, křesťané jsou prostě eh, domorodí Iráčané a země jim patří. V Kurdistánu jsme křesťanům dali k dispozici všechno to, co potřebují, aby mohli žít v míru. Mají naprostou svobodu a můžete tam klidně vyslat misi. Eh, nějakou eh, eh, misi, která by na místě sama se seznámila se situací a konstatovala to, co jsem vám právě řekl. My v Kurdistánu poskytneme křesťanům maximální pomoc, veškerou nutnou pomoc pro to, aby mohli v Kurdistánu zůstat, Eh, dřív než se tedy eh, zlepší situace ve zbytku iráckého území. A pokud eh, si následně budou ti křesťané přát i nadále zůstat v Kurdistánu, tak jsou vítáni. A my je žádáme, aby eh, neemigrovali. Myslím, že by bylo dobré, aby i vy jste je povzbudili v tom smyslu, že by měli v Iráku zůstat. Doufám, že jsem odpověděl na všechny vaše dotazy. Možná, že jsem zapomněl na eh, ten či onen dotaz. Už předem se za to omlouvám a každopádně vám děkuji za vaši laskavou pozornost. Pane eh, prezidente Barzány, já vám velice děkuji. Jak už jsem řekl, eh, vaše sdělení tady zaznělo nahlas, zřetelně a my vám přejeme maximální úspěch ve vaší složité situaci, ve vaší složité práci a jste tady kdykoliv opět vítán. colleagues, let's uh, move on. And the next item on our agenda. Vážení kolegové, podívejme se do pořadu jednání a máme tady zprávu z vlastní iniciativy Zahraniční politika EU ve světě kulturních a náboženských rozdílů. Spravodajkou je naše kolegyně Marieta uh, Janaku, které teď nabízím slovo. Toto je zpráva z vlastní iniciativy, která poskytuje takovou představu, která je, myslím, poměrně celkem běžná pro ty, kteří tuto oblast sledují, eh, kteří se zabývají těmi nositeli Eh, kulturních a náboženských rozdílů a jakou úlohu sehrávají v situaci v různých státech. Jedná se o různá témata, o vztahy mezi státy, jedná se o přátelské vztahy mezi státy, ale zvláště jde o využívání kulturních a náboženských nositelů a jejich vstup, vstupů, zvláště když dochází k vyostřování agresivity na různých stranách. Politika Evropské unie i přes veškeré snahy a přes činnost paní baronky Eštnové nevedly k tomu, abychom měli jednotnou politiku v této oblasti. A to dokonce ani co se týče témat, která obsahují obecné společné hodnoty členských států. Já jsem se v této zprávě pokusila poukázat na společné zásady, na nich stojí evropská zahraniční politika, alespoň teoreticky, prakticky to ovšem často vypadá jinak. Zvlášť co se týče úlohy Evropské unie v rámci OSN a její bezpečnostní rady a dalších mezinárodních krémí. Základ soudržnosti a respektování solidarity Eh, Evropské unie a jak to všechno vnímají třetí země. Pane předsedo, existuje jedna oblast, které se věnuji pomocí pozměňovacích návrhů a ta se týká také dialogu s třetími zeměmi a eh, zabývám se tam především eh, těch kulturních a náboženských aspektů. Vytvoření služby vnější činnosti a grémií a k těmto otázkám. A účasti různých programů. Ku příkladu eh, programu Anna Lind, tady se účastní nadace Anny Lind a máme i další činnosti, ku příkladu ve Vídni, vzdělávání a náboženství a uznání zastoupení Evropské unie v celém světě a uznání této úlohy ze strany sociálních médií. Eh, před mnoha lety byla vydána kniha Střed civilizací, o tom všichni víme a je dobré se těmito otázkami zabývat i v současné době. Před 30 lety a vycházím z toho, že to všichni známe ze školy, Tehdy ovšem nebyly známy podrobné informace o různých náboženstvích eh, v Africe. Já musím přiznat, že jsem si nikdy nepředstavovala, že islám má tak silný vliv ve státech Afriky. Dnes ovšem vidíme, že kultura a náboženství stojí, vycházejí z následující teorie. Na jedné straně se kultura nemění, je to takový obecný eh, společný balíček, který se vlastně nemění, i když my jsme si vědomi přece jenom určitých změn. A náboženství to se nemění. Témata některá jsou popisována jako dogmata, která existují už stovky let, jsou ukotvená pevně a nemění se. A tam, kde není možnost změny, tam není otevřenost, zbližování, žádný vývoj, konstruktivní zbližování rozdílných názorů. To je velmi negativní pro některé národy, které tím trpí. To je až zločinné. A vidíme to jasně, ku příkladu na situaci žen, kterým nejsou přiznávána lidská práva ve společnostech a zemích, které z čistě právního hlediska jsou považovány za demokratické. Eh, existují určité obce, určitá společenství, eh, mají zavedené systémy, eh, které nerespektují základní práva žen. My se domníváme, že vytvoření stabilních demokracií, které nabízejí svobodu, Eh, občanům i občankám, jsou to nejlepší pro zachování a zajištění míru. A pro Evropskou unii je zcela jednoznačné, že je to pro v obecný prospěch všech občanů a občanek Evropské unie. Je důležité tuto zásadu zde vyzdvihnout jsme svědky toho nejnovějšího vývoje, jako příkladu arabského jara, kde dochází k posunům eh, názoru na lidskou důstojnost a práva lidí v demokratickém uspořádání. Nemůžeme ovšem vycházet pouze z toho, že eh, demokracie je pouze pro západní státy. I to totiž někteří tvrdí. Je to prostě tak, že kulturně náboženská situace v některých zemích je prostě taková, že to vypadá, že tam zavést demokracii není ani možné. Ale vývoj jinde zase poukazuje na pravý opak a díky informační společnosti eh, z toho můžeme vycházet. To si myslím, že je nejvýraznější revoluce naší doby, protože díky informacím eh, si lidé a národy vytvořili možnost získávat informace, které jim zprostředkují to, co se děje za humny. To dřív bývalo zcela nepřístupné a můžeme tak být v kontaktu s celým světem. Jsou sociální média, internetem a informační společnost, to jsou všechno eh, důležité aspekty. Samozřejmě eh, jsou na vině i za některé negativní jevy, ale je to především pozitivní stránka současnosti. Ochrana menších eh, obcí, společenství a menšin a také právo na svobodné vyjadřování politické a kulturní rozdíly nelze vnímat jako nepřekonatelné zákony. Je dobře, že Evropská unie zde aplikuje hlavní zásady hlásané UNESCO a dalšími organizacemi. Tady hovoříme o kulturní diplomacii politika vnější činnosti, tak jak jsme se s ní seznámili z období před, ještě před několika lety, se mění. Jde o ekonomické zájmy, ale i o další elementy a faktory v tomto směru, které mohou pozitivně přispět. A vztahy mezi národy, mezi různými náboženstvími a etniky. To vše lze podpořit. Rada bezpečnosti nereflektuje dostatečně rozmanitost všech mezinárodních faktorů. Evropská unie se snaží o porozumění a o dialog s OSN pro nalezení řešení které by přemostovaly kulturní a náboženské rozdíly. Ale jsou zde faktory, které tomu stojí v cestě a ty jsou často spojeny strategický, se strategickými zájmy. Často nejde tolik o morální představy a o jejich slučování, při strategii zahraniční politiky je to mnohdy tak, že mnohé země tvrdí, že se nedá nic dělat, že jde o tradice, kulturní rozdíly a že s tím nejde hnout. A zatím se mnozí schovávají, tvrdí, že nelze nic dělat a to, že v afrických zemích jsou ženy obětmi velmi špatného zacházení, že Eh, žijí často v horších podmínkách než zvířata. I zde by měla Evropská unie se chopit aktivity, protože na mezinárodní úrovni máme určitou odpovědnost. I mimo rizika, která vyplývají eh, z terorismu. Největším nebezpečím je zostřování ideologií, zostřování existujících rozdílů a to bývá spojováno s různými náboženskými kroky a měřítky. Evropská unie se musí zaměřit na takové státy a měla by začít především tam, kde nepanují takové fundamentalistické principy, kde tedy uh, islám není výlučným náboženstvím jsou určité překážky ve formě různé náboženské interpretace, ale to existuje všude. Politika Evropské unie musí být ale důsledná a proto se musíme těmto problémům věnovat. Všechny zákony, které odporují tomu, o čem jsem právě hovořila, musí být odstraněny a Evropská unie musí pečovat o to, aby eh, byla zaručena svoboda médií, svoboda projevu, svoboda schromažďování a nebylo by dobré, aby Evropská unie nebo její zástupci eh, respektovali eh, to, že politika, která pošlapává lidská práva, je něčím, co by měl člověk respektovat jako cizí tradice a zvyky. Děkuji. Děkuji. Tak nejdříve uh, uh, se zeptám uh, eh, stínových zpravodajů, jestli uh, budou chtít vystoupit paní Lubčo. Děkuji, pane předsedo. budu mluvit bulharsky. Zpráva se pokouší odrazit eh, hlavní zásady eh, externí politiky eh, v EU v kontextu kulturních a náboženských odlišností mezi různými národy a zeměmi. Věřím, že to, co tady paní Janaku právě mm, představila, nám eh, velice dobře ukazuje, eh, jak ona se staví k tomuto tématu. Ta zpráva eh, se týká klíčových dokumentů, které vyjadřují základní postoje k odlišnosti a rozmanitosti, které jsou základními principy EU. Je důležité pamatovat, jak se tohle všechno implementuje, protože tohle jsou věci, na nich stojí lidská práva. Nicméně eh, v té zprávě bychom neměli se ptát po novém mezinárodním eh, řádu. Spíš bychom se měli eh, snažit zaměřit na vládu zákona, na roli menšin a jejich toleranci, protože to je základ dobré eh, spolupráce. Měli bychom být eh, proti eh, všem věcem, které jdou proti našim základním hodnotám. Ráda bych řekla, že samozřejmě jsou tady různé kulturní základy v různých e, zemích, nicméně je třeba e, zaujmout demokratický přístup tak, abychom měli e, různý postoj ke třetím zemím, které jsou různé. Bohužel jsme svědky k odlišnému chování na základě odlišných náboženství a kultury a to je v protikladu eh, s tím, co jsme v Evropské unii už přijali. A to může to být velice obtížné. Musíme se zaměřit na ty eh, fundamentalistické eh, postoje, které nejsou přijatelné v Evropské unii. Já bych eh, tady ráda viděl větší eh, dopad eh, kultury a náboženství na politický rozhodovací proces. Víme, že to je velká výzva pro naši zahraniční politiku například. A pokud se budeme snažit v této oblasti, tak budeme asi úspěšnější. Uvidíme, Vidíme to všude ve světě. Jsou tady eh, rozdíly, takže Evropská unie by neměla exportovat naše hodnoty, ale eh, spíše vytvořit eh, přijatý, mm, přijatelný kontext pro snažili vztahy se všemi našimi partnery i třetími zeměmi. Věříme, že našimi pozměňovacími návrhy přispějeme ke kvalitě této zprávy. takové byla opravdu v souladu se zahraniční politikou Evropské unie a aby mohla mm, být tedy uh, stělesňovat naše společné nástroje. Pane Nikolau, liberálové mají za to, že tato zpráva není o uh, středu civilizací, ale o zahraniční politice Evropské unie v eh, opravdu rozmanitém a multikulturním světě. Z tohoto důvodu mám za to, že ta zpráva je opravdu velice citlivá Musíme mm, zde zaujmout opravdu vyvážený eh, přístup, protože jinak eh, riskujeme, že ostatní eh, budou mít za to, že na ně nahlížíme nadřazeně, nadřazeně a myslím, proto se musíme vyhnout tomu radikálnímu pozměňovacímu návrhu. Pro nás nejde o boj s fundamentalismem. To není důvod této zprávy. Jde o prosazování eh, tolerance. To je jedna ze základních hodnot Evropské unie a o vyvážení eh, této tolerance. Protože musíme eh, přijmout, že v odlišném světě existují různé kultury, náboženství i mentality. Myslím si také, že nejde o to zde poukázat na konkrétní e, náboženství e, jako e, na hrozbu. Proto jsem tady hovořil o fundamentalismu. Věřím, že cílem této zprávy je ukázat, že hlavní úlohou naší zahraniční politiky je prosadit toleranci v rámci mezinárodní spolupráce. Z právního pohledu musíme projednávat eh, tohle z, eh, v kontextu eh, konvence OSN. Řada zemí je také členem obecné úmluvy OSN. Řada z nich také podepsal konkrétní úmluvu o občanských právech a tak dále. A tahle kapitola musí prostě se zlepšit. A z tohoto důvodu máme za to, že Evropská unie musí mít velice otevřený a, eh, a, a tolerantní a, eh, přístup k, v rámci politiky spolupráce. My budeme mít určitě hodně pozměňovacích návrhů, ale vyzývám a, eh, kolegy, aby v této zprávě se snažili zaujmout opravdu vyvážený přístup, protože tady můžeme volat dlouhou debatu ohledně naší nadřazenosti. Ale tahle zpráva eh, vlastně je o naší důvěryhodnosti, dovoliteli. Ano, je to tak, pan Petrle. A lepa, gospod předsedující. Děkuji, pane předsedající. Jsem velice rád, že kolegové Marieta Gianaku v čele eh, se rozhodli zpracovat eh, tento velice důležitý eh, dokument. Já jsem pracoval v terénu v střední Azii a Africe. Vím, že to jsou citlivé otázky. A tady si uvědomujeme znovu, jak vítaný je přístup Evropské unie, když se eh, jedná o odlišnosti ve víře, v náboženství. Máme různá setkání za sebou, různá setkání tohoto výboru a eh, neba, nezabývali jsme se násilím a tak dále. Teď hovoříme o svobodě vyznání, o útocích na křesťany a tak dále. Myslím si, že toto by mělo být součástí identity v oblasti zahraniční politiky Evropské unie a k náboženstvím by se nemělo přistupovat z ideologického hlediska jako v minulosti, ale eh, jako prostě eh, k určité skupině eh, žijící v určitém eh, v historickém a sociologickém kontextu. Já naprosto podporuji paní zpravodajku, která jde o společnou, sjednocenou a koherentní politiku, o dialog mezi eh, kulturami, mezi náboženstvími. Nejenom eh, bychom měli reagovat na to, co existuje, ale také být proaktivní a přijmout určitá strategická opatření. A pozor na eh, příliš rychlé soudy ohledně náboženství, pozor na příliš rychlá zbrklá politická prohlášení, protože to by nemuselo být vždy v našem zájmu a e, to se týká i skupin, které si nesou označení jako teroristická a další. Děkuji, prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Chci říct, že tato zpráva se nepokouší e, něco skrývat ale zároveň musím říct, že tady e, nejsou žádné odkazy e, schovývavé e, poukazování na, jiné, na jiná náboženství. Hovoříme o dialogu, ale musíme říkat věci pravým jménem. Nemůžeme si zastírat, že určité, určitá náboženství byla zneužívána nebo jsou zneužívána. Eh, vy mi řeknete, že každý má svůj názor, že každý může činit, jak se mu líbí, ale v tom případě eh, jako Evropská unie nemůžeme předstírat, že bráníme lidská práva. V rámci dohody eh, s Kanadou jsme po celé měsíce diskutovali o ustanovení, které se týkalo lidských práv a e, kanadští partneři nám říkali, že Kanada chrání lidská práva lépe než Evropská unie a proto žádnou, e, žádné ustanovení o dodržování lidských práv v té dvoustrané smlouvě nechtějí. Já ovšem musím říct, že fundamentalismus je realitou. Pokud chceme předstírat, že fundamentalismus neexistuje, tak tato zpráva strádá opodstatnění, proč vůbec nějakou zprávu vypracovávat, když se vše daří, proč nějakou zprávu, když tedy údajně všechna náboženství mezi sebou spolupracují a zajišťují ochranu lidských práv, ale to není vůbec pravda. Ani náhodou to není pravda, pane předsedají. Já nechci zpracovávat a podepisovat zprávu, která prostě neříká to, co má. Já si pamatuju, že v určité chvíli jsem pracovala v oblasti AKT, přijeli za námi eh, představitelé eh, z těch zemí, byli tam tři ministrině a jeden muž. Ty ženy byly jmenovány tři dny předtím a o tři dny později byly zbaveny funkcí a přišly za námi, eh, aby nám sdělovali, že jsou demokratičtější než Evropané, protože mají ve, ve svých řadách tři ženy ministrině. Teď zase v posledních letech byly náboženství, byla náboženství využívána jako takové páky, které umožňovaly jít proti svobodě, proti důstojnosti žen. A my to musíme jasně říct. Pokud vše funguje dobře, tak proč připravovat zprávu? Ať kolegové přinesou pozměňovací návrhy. Já si dovolím jenom říct, jak je to s časovým harmonogramem. 10. února druhá rozprava, 11. února budeme eh, v, hlasovat v AFET a následně eh, na březnové plenárce bychom měli text schvalovat. A pozítří 23. Eh, budete mít možnost předložit pozměňovací návrhy, budeme o nich hovořit společně, budeme hovořit se stínovými zpravodaji, tak, abychom měli dohodu, která, či zprávu, pardon, která Nesnad, že by byla negativní. My neříkáme eh, ve zprávě, že jsme proti tomu či onomu náboženství. Všechna náboženství jsou eh, prostě eh, něčím, co si zasluhuje určitou úctu. Ale pokud něco funguje totalitním, autoritativním způsobem, tak to prostě je něco, co nemůžeme nechat stranou. Zavírat předtím oči. Takže 23. ledna do 12 hodin můžete překládat pozměňovací návrhy. Děkuji. A teď e, je před námi neveřejná schůze. Chtěl bych požádat všechny ty, e, kteří prostě jsou takzvanými vnějšími osobami podle toho popisu, external persons, aby laskavě opustili sál a e, my se budeme věnovat dalšímu programu v rámci neveřejné schůze. Děkuji.